Podle pořadu jednání přejdeme k hlasování, a to o sedmi návrzích usnesení o svobodě informací v Itálii a v dalších členských státech Evropské unie. První návrh usnesení je společný. Vzešel ze tří politických skupin EPP, ECR a EFD a nahrazuje všechny návrhy usnesení k tomuto tématu. Nemá pozměňovací návrhy a proto budeme hlasovat a to jmenovitě zahajuji hlasování. Si han votado todos, se cierra. Všichni hlasovali? Vean, señorías, que... Bien. Se cierra la votación. Uzavírám tedy hlasování. Hlasovalo 644 poslanců, 297 pro, 322 proti. 25 se zdrželo. Tento společný návrh je tedy zamítnut. Pasamos ahora. Pasamos a votar. Přejdeme tedy k hlasování o návrhu usnesení skupiny EPP bez pozměňovacích návrhů. Prosím. Já bych chtěla požádat o slovo ve smyslu článku 157.1 našeho jednacího řádu. Chci promluvit o návrhu, pozměňovacího návrhu který byl předložen politickou skupinou EPP ke společnému usnesení ohledně svobody informací v Itálii a v členských státech. Tento návrh je, tento pozměňovací návrh je ostudou pro Evropský parlament neměl by se ani diskutovat, neměl by se ani o něm hlasovat. Předpoklady, o kterých hovoří, jsou falešné a je to jen eh, hlas, který zazněl v eh, předvolební kampani v Portugalsku. Skutečná pravda je taková, že poslanec, který předložil tento pozměňovací návrh, prokázal svou netoleranci a inkviziční eh, postupy. Eh, žádal eh, nositele Nobelovy ceny za literaturu Jose Maniagu, aby se vzdal svého státního příslušenství. Budeme hlasovat tedy o návrhu usnesení EPP bez pozměňovacích návrhů. Bylo stažen, byl stažen návrh na jmenovité hlasování. Hlasujeme tedy zvrnutím rukou. je pro? je proti? Zdrželi se? Abychom předešli pochybnostem, ověříme elektronicky hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 678 hlasů, z nich 258 pro, 347 proti, 73 se zdrželo. Zamítnuta. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu usnesení skupiny ECR bez pozměňovacích návrhů. Byla stažena žádost o jmenovité hlasování a proto budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? To je kontra. Proti? Zdrželi se? Přejete si to ověřit elektronicky? Dobře, ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Se cierra votación. Uzavírám hlasování. 678 hlasů, z toho 301 pro, 351 proti, 26 se zdrželo. Je zamítnut tento návrh. Bien. Pasamos ahora... Nyní přejdeme k hlasování o Pane předsedo, ohledně článku 147 jednacího řádu chci připomenout, že mm, plenární zasedání se rozhodlo při jednání o e, lidských právech z roku 2007 nevyužívat, jak navrhlo EPP, odkazy na osoby, které reprezentují jiné instituce, ať už občanské či náboženské, na posilování náboženských, e, pardon, e, na mm, politických tezí. A proto my se ohrozujeme ohledně pozměňovacích návrhů, které explicitně se vztahují na Georgia Napolitána, našeho prezidenta. Děkuji vám, říká pan předseda. Děkuji vám, pane Sassoli. Jedná se otázku nepřípustnosti založené na článku 157 jednacího řádu. Pro Češ Předseda parlamentu Buzek přeskoumal tuto žádost do nejzaších detailů, jak je zcela pochopitelné. A ve své analýze se zabýval jednotlivými prvky, jako jsou 7, 8 a 9, o kterých se zmiňujete Eh, tyto prvky mají přímou souvislost eh, s textem, které mají měnit. A za druhé, cílem není nahradit či eliminovat eh, text. Nemění ani jednotlivé odstavce textu, ani ani eh, nepostihují všechny jazykové verze a proto při doslovné aplikaci článku 157 jednacího řádu eh, předseda Evropského parlamentu došel k názoru, že byly respektovány veškeré podmínky Takže tyto pozměňovací návrhy mohou být eh, přijaty a proto hm, předseda Evropského parlamentu rozhodl, že mohou být přijaty, že jsou přijatelné tyto pozměňovací návrhy. Co se týče narážek na prezidenta republiky eh, Napolitana, což je náš bývalý kolega, jehož jsme měli velice rádi, Máme zde precedenty, které umožňují začlenit jména politiků do textů, které přijímáme. To je tedy způsob, jak vám odpovědět, pane eh, Sasoli. Samozřejmě jsou to ještě jiné možnosti, které zde otevírá jednací řád, například ústní pozměňovací návrh, anebo lze též hlasovat proti takovýmto pozměňovacím návrhům. Pan Mauro má slovo. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo na základě interpretace předsednictva parlamentu ohledně pozměňovacích návrhů mám návrh ústního pozměňovacího návrhu. To jest, uchováme všechny pozměňovací návrhy a navrhneme prostě jen eh, odstranění jména a příjmení hm, prezidenta Italské republiky. Tudíž já navrhuji, abychom respektovali naše zvyky, a to je, že nebudeme začlenovat jména osob, a proto odejdeme z textu Giorgio Napolitano tato dvě slova tak, aby se dalo hlasovat o pozměňovacích návrzích jako takových. Já si myslím, že to určitým způsobem nám umožní, abychom eh, ve správném smyslu respektovali eh, naše pravidla i to, co řekl prezident republiky a co je zváženo eh, v, již v projevech jednotlivých politických skupin. Děkuji, pane Mauro. A nyní Pan Renaldi požádal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, na základě rozhodnutí předsednictva o přípustnosti pozměňovacích návrhů bych chtěl požádat autory pozměňovacích návrhů, aby zvážili politickou vhodnost těchto pozměňovacích návrhů a stáhli je. Nezmění příliš, když jen nebudeme citovat jméno pre prezidenta republiky protože stejně se tam o něm hovoří, když tam jeho jméno nebude uvedeno. Já jsem nikdy neviděl, že by poslanci eh, jiných zemí eh, v našich textech citovali například německého prezidenta nebo britskou královnu nebo někoho podobného. Takže prostě bych chtěl požadat jen o stažený pozměňovacích návrhů 7, 8 a 9, eh, které se váží k tomuto usnesení. señor Sassoli. Pan Sassoli. Pane Sassoli, vzhledem k tomu, že vy jste eh, se zmínil jako první o této otázce a vzhledem k tomu, že zde následně padly návrhy od pana Maura, který tento návrh odpovídá vašemu požadavku, nevím, zda si ještě chcete vzít slovo a chcete na to odpovědět. Dobře, my jsme proto, aby bylo vymazáno jméno a příjmení našeho prezidenta republiky, protože jinak bychom nemohli hlasovat pro tyto pozněvací návrhy. A to Eh, se procederá a retirar el nombre Estado italiano. Takže my odstraníme jméno a příjmení hlavy italského státu. A nyní budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení čtyř politických skupin, socialistů, demokratů, liberálů, zelených a z jednotné evropské levice. A tento návrh nahrazuje všechny ostatní návrhy. Máme nový text a nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Elektronické hlasování můžete hlasovat. Hlasování u konce. 687 hlasovalo, 306 pro, 344 proti, 38 se drželo. Tento návrh byl zamítnut. A nyní pozměňovací návrh číslo 8, elektronické hlasování. Konec hlasování. 676 hlasovalo, 318 pro, 343 proti, 15 se drželo hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Nyní máme ústní pozměňovací návrh od pana Melo. Je následující. Hluboce lituje ehm, politiky socialistické vlády v Portugalsku, která vedla k rozhodnutí týkající se televizního kanálu a osoba, která ho vedla, je nyní vyšetřována portugalskými orgány. Děkuji vám, pane Melo, říká pan předseda. Je někdo mezi poslanci, kdo namítá proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Bien. Muchas gracias. Děkuji vám. Takže pozměňovací návrh tím není eh, připusten. připusten. A teď třetí odstavec. jmenujte hlasování. Můžete hlasovat. Se Hlasování je u konce. 677 hlasovalo, 338 pro, 320 proti, zdrželo se 19. Tento návrh byl přijat. Nyní odstavec číslo 4. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Se cierra la votación. Hlasování je u konce. 686 hlasovalo, 339 pro, 326 proti, 21 se zdrželo. Tento návrh byl rovněž přijat. Vota la enmienda 6 nominal, se abre la votación. číslo 6, můžete hlasovat jmenovitě. Hlasování končí. 687 hlasovalo, 301 pro, 368 proti, 18 zdrželo. Tento návrh byl zamítnut. Odstavec číslo 5. Jmenovité hlasování. Prosím, můžete hlasovat. Hlasování je u konce. 686 hlasovalo, 345 pro, 324 proti, 17 zdrželo. Tento Odstavec byl přijat. Odstavec číslo 6. Jmenujete hlasování, prosím, můžete hlasovat. Hlasování končí. 684 hlasovalo, 342 pro, 327 proti, 15 zdrželo. Tento odstavec byl přijat. Odstavec číslo 7. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování u konce. 687 hlasovalo, 346 pro, 318 proti, 23 se držel. Tento návrh byl přijat. A teď úvodní ustanovení 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme to elektronicky, nebylo to úplně jasné, takže můžete hlasovat. Hlasování u konce. 687 hlasovalo 345 pro, 323 proti, 19 drželo. Tento návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh číslo 7, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Konec hlasování. 688 hlasovalo, 302 pro, 346 proti, 40 se zdrželo hlasování. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 9. Opět jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování je u konce. 683 hlasovalo, 326 pro, 335 proti, 22 se zdrželo hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Takže zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o, o úvodním ustanovení B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se, myslím, Myslím, že bylo přijato, ale ověřme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 688 eh, odevzdaných hlasů, 343 pro, 326 proti, 19 se zdrželo, takže přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2 eh, a to po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 690 odevzdaných hlasů, 269 pro, 338 proti, 83 se zdrželo. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat po, uh, o pozměňovací návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení C. Dvě části. Za prvé e, jmenovité hlasování o druhé části, tedy pardon, teď o první části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní druhá část. Ta bude hlasování, to bude jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasováním. 689 odevzdaných hlasů, 339 pro, 331 proti, 19 se zdrželo. Přijato. Druhá část je přijata. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1 a to po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasováním. 691 odevzdaných hlasů, 271 pro, 339 proti, 81 se zdrželo. Zamítnuto. Nyní uh, poz, úvodní ustanovení D. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo přijato. Kdo se zdržel? Ano, tak to je přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 4, hlasování po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 688 odevzdaných hlasů, 261 pro, 338 proti, 89 se zdrželo, takže zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu od pana Sašera. Máte slovo pane předsedo. Já bych rád sněmovně připomněl, že Evropský parlament by neměl přijímat usnesení, která eh, uplatňují dvojí měřítka. A proto eh, uvádím příklad ze své země, z Maďarska, kde ministr financí eh, čelil trestnímu, nebo vystavil trestní řízení proti novináři, který, eh, protože se mu nelíbilo, co ten novinář o něm píše. Proto si myslím, že eh, zmínění italského premiéra v tom textu, eh, který eh, podává žaloby proti evropským novinám a nezmínění toho vážného případu z Maďarska by bylo dvojím měřítkem. Takže bych rád vyzval kolegy na levici tady, aby nepovstávali, aby nebyli proti tomuto ústnímu hlasování, protože by to jenom ukazovalo jasně, že vaše činnost je jenom propodívanou která má eh, být šikanou eh, premiéra země, kde eh, vláda není z vaší rodiny politické. Ukažte, že přijímáte stejná měřítka. Že se to týká tedy i vlád socialistických. Parlament by neměl přijímat dvojí měřítka, a eh, vytváření eh, tlaku eh, na novináře, kteří odhalují korupční případy, které sahají do vysokých vládních míst. A v této souvislosti se zmiňuje případ Tomáše Pindrocha, novináře Maďar Hirlapu a to, e, že proti němu bylo e, zahájeno trestní řízení, když vyšetřoval e, skandály jednoho z kandidátů na evropský komisař a vysoce postaveného člena vlády. Tento proces proběhl pod politickým, nebo byl zahájen pod politickým tlakem. Já vás žádám, abyste jasně dali najevo, že zde nešikanujete jednoho člověka, který se vám nelíbí a který není z vašeho politického tábora, ale že jste opravdu pro svobodu tisku v Evropě. Děkuji, pane uh, Sachře, za váš úzní eh, pozměňovací návrh, který jste teď přednesl. A, a eh, nyní, kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu pana Sajara? Bien. لا لا la. Silencio, por favor. Señorías. Silencio. Já bych vás, dámy a pánové, poprosil o klid. Musíme pokračovat v jednání. Pozměňovací návrh pana Sajera byl odmítnut. Přistupme tedy k hlasování o úvodním ustanovení E. Zahajuji jmenovité hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. 684 odevzdaných hlasů, 331 pro, 327 proti a 26 se zdrželo. Takže přijato. Pozměňovací návrh číslo 11 zahajuje hlasování jmenovité. Se cierra votación. Končím hlasování. 689 odevzdaných hlasů, 319 pro, 344 proti, 26 se zdrželo. Takže zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. A to po jménech zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. 686 odezdaných hlasů, 335 pro,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 pánové, já vás poprosím, Pane Mauro, prosím, prosím, usaďte se. Takže teď eh, přistupme k návrhu eh, usnesení od eh, Svobodné aliance zelených k tomuto návrhu nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme to ověřovat elektronicky za hlasování. E? E? Jako freedom and Democracy. Freedom and Democracy. Končím hlasování. 675 odevzdaných hlasů, 321 pro, 346 eh, proti, 8 se zdrželo. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu eh, usnesení eh, Evropské skupiny pro svobodu a demokracii. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Se cierra votación. Končím hlasování. 676 odevzdaných hlasů, 257 pro, 399 proti a 20 se zdrželo. Zamítnuto. Nyní přejdeme k eh, návrhu eh, usnesení od Evropské spojené eh, levice NGL. Nemáme pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o budeme hlasovat o, u návrhu usnesení od frakce socialistů a demokratů. Nemáme pozdělací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje. Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. 683 odevzdaných hlasů, 333 pro, 345 proti a 5 se zdrželo. Zamítnuto. Por último, votam. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení eh, frakce eh, liberálů. Nemáme pozměcích návrhů za hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 684 eh, odevzdaných hlasů, 338 pro, 338 eh, proti a 8 se zdrželo. Eh, takže zamítnuto. Señor Mauro. Momento. Señor Mauro. Pan Mauro má slovo. Pide usted la palabra por una cuestión de procedimiento, supongo. Jedná se o odkaz jednací řád, pane předsedo? Chci vás informovat o velice závažné skutečnosti, která nesouvisí s tímto hlasování. Nicméně žádám předsednictvo eh, parlamentu, aby co možná nejdříve nám poskytlo informace, abychom se mohli, eh, mohli připravit na mm, obhajobu našich privilegií. Jeden poslanec naší delegace dnes ráno viděl, viděl, že italští eh, viděl eh, vstupy italských policistů do svého soukromého obydlí a musel odjet ze Štrasburku, protože zjistil, že tedy policisté jsou v jeho eh, bytě. Jedná se o akci um, soudnictví italského, které um, se rozhodlo, tento soud italský se rozhodl, že eh, vstoupí eh, do bytu evropského poslance italské státní příslušnosti, čímž porušil naše privilegia a imunity. Je třeba zjistit, zda tento čin eh, italské policie a soudu proti Klementu Mastellovi nejsou projevem hlubokého porušování naší imunity poslanecké. Děkuji, pane Mauro. La presidencia procederá a tratar de este asunto para defender. Předsednictvo se bude zabývat touto otázkou. Je třeba hájit naše privilegia a imunitu poslaneckou. Pane Landsbergisi, máte slovo. Vážení kolegové, já doufám, že eh, toto nešťastné hlasování, které teď proběhlo, nebo eh, nešťastné hlasování o eh, litevském zákoně, který zatím ještě neexistuje, Eh, pomohlo eh, řadě z vás pochopit, co je zde ohroženo, čemu eh, musíme zabránit. A sice, že Evropská unie by neměla být tlačena do, svobodného, do Sovětského svazu. Nyní přejdeme k vysvětlení hlasování. Slovo má pan Rivellini. Pane Rivellini, máte slovo.